Good morning, colleagues, ladies and gentlemen. Dobré ráno, vážení kolegové, dámy a pánové. Začneme zasedání našeho výboru zahájíme. As usual. Jako již tradicí přijmeme nejprve pořad jednání. Důležitá věc. Zítra ve čtvrtek 22. března od 9 do 12.30 se již zasedání našeho výboru konat nebude, protože jsme některé body když tedy nejsou na pořadu jednání, takže zítra se scházet nebudeme. Pokud nemáte žádné další připomínky, můžeme pořad jednání považovat za schválený. Děkuji vám. Já sám nemám žádná konkrétní sdělení. schválení zápisu ze schůzí z 22. a 23. ledna roku 2018. Pokud nebudete mít do konce dnešního jednání žádné připomínky, bude zápis považován za schválený. A náš první věcný bod je bod 4, definice malých a středních podniků, což je velice důležité téma Možná vám některým připadá, že už je to příliš pozdě na definici, nicméně je to důležité a jde o projednání otázky k ústnímu zodpovězení a návrhu usnesení a naším zpravodajem je pan Markus Pípr. Máme zde také všechny stínové zpravodaje, Definice malých a středních podniků a tzv. mid-caps je velice důležitá, protože má horizontální dopady na celou řadu legislativních nástrojů. My v našem výboru jsme zodpovědní za program COSME, to je právě program určený pro malé a střední podniky, především co se týče inovací. a naše otázky týkající se příslušného usnesení mají stimulovat eh, diskusy o této definici, tak, aby bylo možné vytvořit spravedlivější a jasnější právní rámec pro malé a střední podniky a ty středně velké společnosti, takzvané midcaps. Máme k dispozici 45 minut na tuto diskusi a měli bychom tedy ji ukončit před desátou hodinou. Dovolte mi tedy nejprve požádat našeho zpravodaje, pana kolegu Pípera, aby se ujal slova a aby, před, aby uvedl tu otázku k ústnímu zodpovězení a návrh usnesení. Prosím, Markusy. Děkuji, pane předsedo skutečně eh, myslím, že není pozdě na to, abychom si eh, se tímto tématem zabývali. My jsme nyní uprostřed eh, probíhajících konzultací s Evropskou komisí, ve kterých jde o mm, nový druh té definice malých a středních podniků. Myslím, že nemusím nějak eh, mohutně zdůrazňovat, eh, jak důležité jsou malé a střední podniky pro nás. Eh, máme zhruba 25 milionů takovýchto podniků v Evropské unii podle současné definice. A možná, že vás překvapí, že když se podíváte třeba na auto, které se u nás vyrábí, tak E, toto auto se stává ze 70 až 50 z výrobků malých a středních podniků a nikoli e, těch e, velkých koncernů, které vám nakonec prodávají. Máme samozřejmě i malé firmy zakořeněné v regionech a toto lokální zakořenění Eh, určitě také přispívá eh, k regionálnímu rozvoji. Samozřejmě, že na malé střední podniky eh, se vztahuje spousta legislativních předpisů, nicméně asi se shodneme na tom, že firma, která nemá žádný velký administrativní štáb, tak právě pokud se týče bezpečnosti výrobků nebo předpisů o chemikáliích nebo o ochraně dat, které přicházejí z Evropské unie, takže tyto povinnosti, které samozřejmě jsou oprávněné, mohou vést k velkým problémům protože malé a střední podniky v podstatě nemají dostatek expertů, o které by se mohli opřít a nemají prostředky na to, aby měli eh, vlastního pověřence pro ochranu dat nebo pro ochranu práv pracujících a tak dále. A právě ta eh, eh, byrokracie, která pochází do značné míry tady od nás, Eh, tak ta eh, se musí nějak řešit. My se tedy pokoušíme už eh, dlouhou dobu právě tyto, tyto jejich nižší sílu nějakým způsobem kompenzovat. A k tomu patří také kosme, k tomu patří určité kvóty, které jsou zavedené v dalších eh, programech, eh, programy pro soudržnost eh, a máme určité byrokratické úlevy. Jako zákonodáci jsme připustili výjimky například v oblasti obchodování s emisí pro velmi malé firmy nebo u odpadové legislativy. Přesto samozřejmě tyto podniky musí ty emisní předpisy plnit. Ovšem je to způsobem, který je méně byrokratický. Proto tedy tato nová verze eh, definice eh, z malého středního podniku. Ta stávající tady existuje už nějakých 14-15 let a samozřejmě situace se za tu dobu eh, změnila. jenom už z hlediska eh, obratu nebo eh, řekněme produktivity, tak je vidět, že eh, prostě mm, je třeba ty hranice toho, co je to malý střední podnik, posunout směrem hůru. Takže toto je jeden z návrhů, nebo první návrh naše, naší navrhované úpravy. Dále navrhujeme to, aby podniky, které dříve měly statut malého středního podniku, ale eh, přišly o ně, tak eh, aby pro tento přechod z malého středního podniku do jiné kategorie eh, byla stanovena nějaká, bylo stanoveno přechodné období. Dále jsou zde podniky, eh, které zneužívají definici malostředního podniku tím, že své struktury upravují tak, aby vypadaly jako malý a střední podnik. Takže tady eh, to úpravou bychom neměli otevírat prostor pro zneužívání tohoto statutu a to musíme mít na paměti zejména při jejich podpoře. A dále kromě těch kvantitativních kritérií, to znamená eh, počet eh, zaměstnanců, a obrat, eh, se musíme podívat také na jiná kritéria, jako je třeba rodinný podnik nebo podíl vlastního kapitálu nebo podniky, které hodně exportují, ale přitom mají málo zaměstnanců. Takže hm, tady je třeba uvažovat i v této oblasti, jak usnadnit těmto podnikům přístup na mezinárodní trh. Například v rámci EFSI, v tomto nařízení, čili nařízení o Evropském fondu pro strategické investice, se zavádí eh, ty, ta definice malých midcaps. Tam se zavádí tedy eh, hranice 50 eh, zaměstnanců a dnes eh, tady máme možnost u eh, toho obraného fondu jít až na hranici 3 tisíc zaměstnanců. Čili eh, je třeba kromě kvantitativních kritérií zohlednit také ty kvalitativní. Nejde o to, aby firmy, které už nespadají pod definici malostředního středního podniku, měly horší postavení. Ne, jde o nové formy byrokratických úlev a na to potřebujeme tedy kvalitativní a kvalitativní kritéria upravit. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní Patricia Toja je stínovou zpravodajkou za eh, socialisty a také naše eh, místo předsedkyně. Děkuji, pane předsedo. Já musím říct kolegovi, že velice vítám jeho záměr a rozsah jeho návrhu. Musím ale zároveň velice upřímně říci, že mám velké množství námitek a pochybností o návrhu usnesení. Ani ne tak k té otázce, která je přijatelná, ale k tomu usnesení. A to proto, protože to usnesení je podle mého názoru velice sporné vzhledem k tomu, že téma malých a středních podniků, což je velice vymezené téma, byť jsou zde na rozdíly mezi členskými státy. Třeba u nás eh, jsou některé opravdu maličké a máme je ale přesně vymezené. A toto téma malých a středních podniků se eh, mění, eh, se eh, za, směšuje s těmi midcaps, které mají až několik tisíc zaměstnanců. A myslíme si, že to vlastně oslabuje úlohu malých a středních podniků, kterých je 99 z těch evropských podniků. A ten zbytek tedy tvoří pouze jedno procento. já si myslím, že je důležité nevnášet eh, nerovnováhu do této problematiky, protože malé a střední podniky vždy měly nějaké daňové úlevy nebo administrativní úlevy. A to jsou tedy podniky, které jsou většinové ve všech členských státech a já si myslím, že bychom si měli tedy ujasnit, zda hovoříme o malých a středních podnicích nebo o těch midcaps. Potom je zde také kritérium exportu pro malé a střední podniky. My bychom vlastně mohli penalizovat ty malé a střední podniky, které ještě nemají tu kapacitu dostat se na zahraniční trhy. A oslabili bychom vlastně ty, kdo jsou již uh, jaksi z definice slabší, zatímco bychom je měli podpořit. Dále zavádění těch finančních kritérií. Chceme, aby tedy tyto firmy produkovaly, anebo aby to byly nějaké čínské škatulky v tom finančním systému. A ze všech těchto důvodů a také protože konzultace ještě nebyly uzavřeny, myslím si, že skončí v polovině května, musíme být eh, velice opatrní. Já bych to usnesení jednak eh, pozměnila a jednak si myslím, že bychom o něm ještě neměli diskutovat nyní, ale měli bychom vyčkat eh, ukončení těch konzultací, které se týkají právě definice malých a středních podniků. Děkuji. Paní to je a nyní za EKR pan Bašír. Děkuji, panu předsedu. Já sám pocházím z odvětví eh, malých a středních podniků, než jsem, přes, eh, než jsem byl zvolen poslancem. Eh, Pracoval jsem v té podnikatelské sféře 35 let. Blahopřeji tomuto výboru k tomu, že se snaží nadefinovat malé a střední podniky a podporovat je. Ty skutečně jsou hlavními zaměstnavateli v celé Evropské unie. Jakákoliv pomoc, pro tyto podniky ve zvládání legislativy a byrokracie, jakákoliv pomoc, kterou jim můžeme poskytnout k dosažení větší efektivity a tak, aby se mohli zaměřovat na eh, své hlavní podnikání, jim velice pomůže. Děkuji zpravodaji panu Píprovi za prezentování jeho návrhu usnesení eh, ohledně definice malých a středních podniků. Navržený text podle mého názoru bere v úvahu stávající problémy malých a středních podniků v současné době a snaží se také řešit eh, administrativní zátěž. My v legislativních textech často malá a střední podniky zmiňujeme, ale je potřeba vyslat co nejjasnější signál, že jsou pro naši ekonomiku nezbytné. A já se na ta vyjednávání těším. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane kolego, za vaše vyjádření. Dále za LD paní Nachtigal. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu Píprovi za práci na tomto tématu, ale nevidím tak eh, silnou potřebu měnit eh, definici vzhledem k tomu, že veřejné konzultace nejsou ještě uzavřeny. Proto přicházím s pozměňovacími návrhy eh, k obsahu navrženého textu. Pro příklad, podle nás by definice neměla být otevřená Eh, místo toho by eh, komise se měla ještě znovu zamyslet nad nutností ji aktualizovat. A také jsem poněkud znepokojena skutečností, že eh, ty zmíněné počty zaměstnanců nejsou považovány za obvyklé kritérium pro rozhodnutí, jestli se jedná o malý a střední podnik. Proč to je moje otázka. E, toto kritérium používáme e, již nějakých 15 let a je to široce akceptované kritérium v celé Evropě. Představuje 99 všech podniků. Takže přicházíme s pozměňovacími návrhy k této skutečnosti a také, jak řekl předřečník, e, těšíme se na další spolupráci nad tímto tématem. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně, za vaše vyjádření. A nyní dám slovo zástupci GUE, paní López Bermeo. Děkuji, pane předsedo. Všem je samozřejmě jasná důležitost malých a středních podniků v Evropě, e, jejich kapacita vytvářet růst a zaměstnanost, ale víme také, jak velké podniky využívaly a e, využívají e, různých mezer v zákonech a také složitosti mezi v těch, vztahu, těch vztahů mezi podniky a obtíže při plnění evropské legislativy. E, často se snaží právě využívat tu pomoc, která jim nepatří, neplatit daně a podobně. My si myslíme, že je třeba na ten e, problém upozornit, ale otevíráme tím určitým e, způsobem cestu podvodnému využívání legislativy a také tvrdě zasahujeme mikropodniky které eh, tvoří eh, velkou většinu evropských podniků. Myslíme si, že ty pracovní vztahy a počet zaměstnanců, že to musí být důležité pro definici podniků. A domníváme se, že začlenění dalších eh, nebo nových pracovních vztahů, které odlišují jaksi stabilní malé a střední podniky od příležitostných podniků, že to je také velice důležité. Celkově, abych nehovořila příliš dlouho, jsme proti tomu, abychom rozšiřovali definici, aby se tam vešly i ty větší společnosti, například ty mid-caps. Myslíme si, že je důležité, aby ta definice skutečně zahrnovala mikropodniky a malé a střední podniky. Děkuji. Děkuji za tyto připomínky. A ještě kolega, kolega, kolega Tamburáno. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se chci připojit eh, k tomu, co říkali předřečníci. A jak říkali staří eh, římané, um, opakování je matka moudrosti, malé a střední podniky představují těch 90% podniků a jaká, jakékoliv rozhodnutí v této oblasti je velice ožehavé. Doporučení z roku 2003 eh, dosáhlo téměř posvátné vyváženosti a my se musíme snažit ho zachovat. Myslím si, eh, že ta definice od té doby nikdy nebyla definována, to je pravda, ale také je pravda, že veškerá hodnocení z roku 2006, 9 a 12 a veřejné konzultace, které byly zahájeny, vždy pozitivně hodnotili platnost této definice. Takže já bych opravdu byl opatrný se změnou těch kritérií a nemyslím si, že je tak úplně důležité je nyní měnit. My tady obecně nemůžeme souhlasit s návrhem usnesení kolegy Pípera. Dříve než předložíme konkrétní návrhy, musíme je zvážit s ohledem na jejich možné dopady. Toto by měla být první vlastnost každého politika. Pokud chce měnit legislativu, tak se musí zamyslet nad dopady těch změn. Komise vypracovala stručné počáteční hodnocení dopadu, ve kterém se chce zamyslet nad tou definicí v důsledku řady eh, různých eh, podvodů nebo špatného užívání legislativy, což ale bylo v době krize. A v žádném případě to neznamená, že by měla být spochybňována definice samotná nebo ta kritéria, jako je množství vlastního kapitálu, eh, export a další. A nezohledňují se zde ani nové kategorie podniků a nenavrhují se ani nové ad hoc definice. Během eh, jednání se samozřejmě eh, budeme k návrhu pana Pípera vyjadřovat, ale já bych apeloval na určitou, určitý rozumný přístup a nechápu, proč je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů stanovena na 26. března, což je za pět dní. Vždyť nás přece nikdo nenutí, abychom spěchali Dále ta veřejná konzultace skončí až v květnu a kdokoliv se vlastně bude moci vyjádřit eh, k tomu doporučení definici malých a středních podniků změnit. Takže si myslím, že není zodpovědné eh, vzhledem k tomu, co bylo řečeno dříve, abychom eh, si nerespektovali proces té konzultace, a jakožto EFDD úředně žádám, abychom tu lhůtu pro předkládání pozměňovacích návrhů přesunuli na dva týdny po ukončení konzultací. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Kolega Berncem. Děkuji, pane předsedo. Otázka definice malých a středních podniků je velice důležitá, jak to již řada předřečníků zmínila. Víme, že 95 podniků jsou malé a střední podniky, kterých se ta definice týká a je třeba, abychom pečlivě přeskoumali příslušná kritéria. Nyní budu uh, hovořit uh, sám uh, za sebe, jakožto předsedy MSP Europe my jsme zaslali Evropské komisi vyjádření k přehodnocení definice MSP a domníváme se, že je třeba zabránit těm velkým podnikům, aby vytvářely specifické struktury, které by jim umožnily využívat eh, nekalým způsobem definice malých a středních podniků. Je důležité přesně definovat ty střední podniky, tedy midcaps. Pokud jde o velikost, myslíme si, že je třeba kritéria zachovat. A u nás eh, v našem eh, podniku jsme přesvědčeni o tom, že by malé a střední podniky měly i nadále těžit z celé eh, řady forem podpory či úlev, protože vytvářejí také nejvíce pracovních příležitostí. A pokud jde o ty větší podniky, ty vlastně by neměly si odčerpávat tu podporu, která by měla jít malým a středním podnikům. Děkuji. Uh, thank you very much. Děkuji. Kolega Rubik. Děkuji, pane předsedo. Máme tady před sebou velice důležité téma. Eh, zdroj zaměstnanosti v Evropě. Dvě třetiny zaměstnanců pracují malých a středních podniků. 50 procent HDP tam také vzniká a tyto podniky jsou také zvláště důležité pro péči o zákazníky našich občanů. A proto je potřeba jim ulevit od byrokracie, to je to hlavní. A já eh, chci poděkovat komisi eh, za studii deseti eh, nejobtížnějších legislativních překážek v Evropě odkud pocházejí eh, hlavní potíže. My máme novou eh, statistiku eh, v tomto směru a budeme o tom i hlasovat, že vznikají nové, nová byrokratická zátěž pro malé a střední podniky. My všichni víme, že co je malé, to je hezké, ale to také znamená, že tam funguje konkurence, hospodářská soutěž a já si myslím, že ve společnosti je hospodářská soutěž eh, tou nejdůležitější cestou k blahobytu a proto je důležité zřídit ta jednotná kontaktní místa. A já bych byl proti eh, na nastavování opravdu nových překážek, nových potíží Eh, pro ty lidi, pro, zvláště pro, pro eh, osovoč eh, je podnikání velice obtížné a pro, ty, pro tyto podnikatele je nesmírně obtížné překonávat veškeré bariéry, které kontinuálně vznikají naší legislativní činností. Jsou potom velice znevýhodněny v hospodářské soutěži a Eh, potom, co se týče z rozpočtového hlediska, máme 22 milionů malých a středních podniků a není možné na všechny vlastně ušít na míru eh, pravidla. Ale máme třeba program Eurostars, jehož cílem je právě tyto podniky podporovat a zvláště v oblasti exportu by bylo dobré zde rozvinout nové strategie. Děkuji. Děkuji, Pole. A dále kolega Sidi Kiotis. Děkuji, pane předsedo. Malé a střední podniky jsou páteří ekonomiky, ale vinou krize a neoliberální politiky mnohé malé a střední podniky zanikly, mnohé rodinné podniky zanikly, ku příkladu na Kypru, Eh, Malá střední podniky tvoří eh, tvoří 99 všech, eh, veškerého podnikání a vinou politiky škrtů tisícovky z nich zanikly. Z tohoto důvodu a zvláště v malých členských státech tato změna definice a rozšíření definice by bylo problematické. A tím eh, bude mít převážná většina malých a středních podniků život těžší. Nezapomínejme na tento problém, když budeme hovořit o čemkoliv, co má spojitost s malými a střední podniky, a zvláště když budeme chtít změnit definici malých a středních podniků u nás v GUE, jak už řekl kolega López, jakýkoliv pokus změnit tuto definici tak, aby pokryla i větší podniky a nejen skutečné malé a střední podniky, jakýkoliv takovýto pokus eh, se setká s naším naprostým odporem. My chceme chránit pracovní místa a skutečnou ekonomiku místo toho, abychom snažili omezovat pomoc těmto podnikům. Je potřeba jim dát více dotací a větší podporu od Evropské unie a měli bychom pěstovat jejich možnosti získat přístup k financování. Zvláště je potřeba podpořit mikropodniky. Jedná se většinou o rodinné podniky, a ty mají ještě více problémů v malých členských státech, zvláště v těchto, ale ve všech. Děkuji kolega Eduard Matel. Děkuji, pane předsedo. Já se přiznávám, že jsem neměl čas se ten text pečlivě prostudovat. Určitě to udělám, ale eh, nyní tedy spoléhám na to, co říkal pan eh, Píper o té definici 4, milio, 4 tisíce Eh, zaměstnanců. My máme eh, vlastně v 80 společností, ve kterých je kolem pěti zaměstnanců. Je tam tedy většina těch podniků je velice malá a my bychom se měli domluvit na tom, jaké jsou ty skutečné počty. A myslím si, že je také důležité zdůraznit velkou flexibilitu těchto malých podniků, malých a středních podniků, které jsou schopné se přizpůsobit eh, hospodářské situaci, která v minulosti často tedy byla krizová. A tou první obětí těch eh, krizí jsou právě malé a střední podniky. S tím se ještě pojí velice důležitý problém, alespoň z mého pohledu, a na ten bychom asi měli zaměřit své úvahy. A to je otázky, jak vytvořit takový rámec, který by pomohl těmto podnikům mít přístup k financování. Nevím, jak je to v jiných zemích, ale dovedu si představit, že to asi všude bude podobné. To skutečně je to velký problém, ten přístup k financím. A zde i banky by měly hrát úlohu v podpoře tohoto hospodářského sektoru, který je pro nás zcela nezbytný. Já bych tedy byl proto, aby ta definice byla realistická, definice MSP, ale především bychom se měli podívat na to, jak těmto společnostem pomoci, jak říkal také pan Rubik, jak eh, získat přístup k financím, protože svět eh, bank a svět financí by měl těmto malým a středním podnikům více důvěřovat, protože eh, víme, že tvoří 80 všech pracovních příležitostí. Děkuji. Pokud bych k tomu také směl něco dodat, tak eh, tři věci. Neřeknu nic nového. Mohl bych zopakovat to, co jste již eh, říkali. Určitě je velice důležitá, nebo nejdůležitější ta otázka přístupu k financování. Chtěl bych konkrétně zmínit dva evropské programy. Ten první je projekt COSME, Evropská komise zde přichází s celou řadou nových eh, myšlenek eh, v rámci Evropské rady pro inovaci sedmého rámcového programu. A určitě bude třeba podívat se také na to, jak eh, to vypadá z programu z pohledu malých a středních podniků. COSME je skutečně skvělý program pro podniky v celé Evropě. těch eh, malých a středních podniků z toho profituje až 100 milionů lidí. Jednou ze základních myšlenek projektu COSME jsou inovace. A další důležitým eh, fondem nebo programem pro financování malých a středních podniků je fond EFSI. Fond pro strategické investice. A tam 20 až 30 prostředků z tohoto fondu jde na malé a střední podniky. Je tedy určitě pravda, že nějaké rozpory, pokud jde o váš návrh, zde budou, ale důležité je, abychom si uvědomili i důležitost těch evropských programů. Také je důležité diskutovat se zástupci malých a středních podniků samotných, s celou tou komunitou. Jak pan zpravodaj, tak eh, zástupci Evropské komise jistě s touto diskusí s MSP zkušenosti, takže i to by mělo být zohledněno. Zmiňoval jste to ve své úvodní projevu. Bylo by tedy dobré naslouchat těm asociacím malých a středních podniků, které jsou velice silné. Možná by bylo dobré, aby pan zpravodaj ještě doplnil některé další informace, tak abychom mohli podpořit eh, některé obecné myšlenky týkající se té definice. A nyní bych chtěl požádat pana Andropulose z DG Grow, který zde zastupuje Evropskou komisi, aby se udál, ujal slova. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, přeji vám dobré dopoledne. Především bych chtěl poděkovat eh, vašemu výboru za odvedenou práci, která je pro nás eh, zásadní. Eh, totiž, co je centrálním bodem naší debaty? Jak to tedy vypadá s naší modifikovanou definicí jsme zhruba v polovině celého procesu. My se musíme tu a tam zaměřit na různé definice. To, je, to vyplývá z našich eh, různých vyhodnocování. No a dospěli jsme k závěru, že eh, definice malého a středního podniku není dokonalá, přesto funguje velice dobře pro většinu takovýchto podniků v Evropské unii. Pokud to porovnáme s podobnými definicemi jinde ve světě, pak musím říct, že naše definice je vhodnější pro naše podmínky. V roce 2016 eh, jsme eh, získali rozhodnutí eh, soudní o ECA o chemické agentuře, které se týkalo klasifikace nebo neklasifikace dvou firm jako malých a středních podniků. A e, šlo tam vlastně o to, že způsob uplatnění této definice e, byl, o, byl přísnější než e, vlastní změní definice. Čili toto vyvolalo náš dnešní naší dnešní práci. Eh, kam jsme dosud dospěli? Především jsme eh, eh, zveřejnili v červnu 2017 počáteční posouzení dopadů. Mm, absolvovali jsme dvojí debatu s asociacemi malých a středních podniků, naposledy letos v lednu. My jsme provedli eh, přehled malých a středních podniků. Eh, de facto před pár dny jsme tuto práci uzavřeli a velmi brzy zveřejníme výsledky. Malé a střední eh, podniky, de facto tato definice je spojená s určitými výhodami. V současné době probíhají veřejné debaty, které skončí 6. května. Současně s tím Používáme konzultanty, které, kteří eh, se zabývají různými aspekty definice a dopady jejich eventuálních změn. A tato práce by měla být eh, hotová někdy začátkem června, čili zde v parlamentu se k tomu dostanete počátkem podzimu. Čili v čem spočívají problémy? Na jedné straně bychom rádi Eh, vytvořili definici, která umožní firmám, které to skutečně potřebují, eh, aby tyto firmy tedy měly jakýsi zvýhodněný přístup, ale zároveň, aby z toho byly vyloučeny velké podniky, které si vytvořejí, vytvářejí jakoby malé a střední podniky. Ehm, Ovšem, máme tady, máme tady různé eh, požadavky. Eh, současně používáme dvojí kritéria. Počet zaměstnanců a finanční obrat. Jenomže eh, důležité je třeba, jsou třeba otázky vlastnictví. Je to stejné, jestli máme rodinný podnik, která nemá který nemá žádné další vazby, anebo jestli je to jakási pobočka velkého koncernu. Čili eh, toto komplikuje situaci. Eh, v současné době eh, se snažíme navrhnout, aby se kontrolovaly alespoň tři věci. Za prvé, aby se strop Eh, upravoval o inflaci a produktivitě. To už je v současných doporučení, to je celkem běžná věc. Druhá věc je, chtěli bychom eh, uzavřít jednu mezeru, na kterou nás upozornil soud, a sice, aby se eh, ta definice uplatňovala na skutečné malé střední podniky, které to potřebují, a ne na ty velké. A třetí věc, Chceme trošku pomoci začínajícím podnikům, které mají růstový potenciál, aby, se, aby tedy mohli růst a aby, ta, aby to období růstu, kdy ovšem ta firma je pořád ještě považována malý nebo střední podnik, bylo prodlouženo. Máme tady potom připomínky eh, od Svazu malých středních podniků, agentura a pokusíme se to ještě dále aplikovat. Eh, k těm eh, konkrétním záležitostem, které tedy zmínil zpravodaj nebo poslanci, tak první věc, tady je ta otázka midcaps. My jsme přesvědčeni, že midcaps je velice důležitá součást evropského podnikání. Ale má to být součástí definice malého středního podniku, nebo to má stát zvlášť? V současné době eh, převládá názor, že pokud bude midcap součástí definice MSP, pak je velice eh, pravděpodobné, že eh, ty větší budou eh, moci lépe využívat eh, těch úlev pro MSP než ty malinké. Čili proto by možná bylo lepší to oddělit. Další věc se týká různých dalších kritérií, například exportních kritérií nebo kapitálového vybavení. Opět je třeba, aby ta pravidla byla jednoduchá pokud se zaměříme na to exportní kritérium, jak tady také zaznělo, tak co se stane s tradičními MSP, kteří neexportují? Vypadnou z toho? Čili tuto obavu také musíme vzít v úvahu. Další věci. Otázka, to tady také zaznělo ze strany stakeholderů, a sice je eh, důležité pokračovat v doporučeních nebo bychom měli použít nějaký jiný právní nástroj na řízení. Ano, prosím, ale, eh, ale eh, jak si snažte se vejít ještě do dvou minut s tím, co potřebujete říci. Takže současné doporučení je Eh, takové, které umožňuje nebo vyhovuje Evropské unii, poněvadž je možné, aby české země vycházely ze společného základu a pak provedly určité úpravy. Tak možná, že bych měl tady v této chvíli to ukončit. A děkuji vám za upozornost. Ano, já, já jsem vás, říká předseda, nechtěl eh, zastavit během 20 eh, sekund. E, je pravda, že my e, teď očekáváme, že náš zpravodaj bude muset e, zodpovědět poměrně ze široká ty otázky. My samozřejmě jako podnik, jako výbor cítíme svou zodpovědnost za budoucnost malých a středních podniků, čili ta definice je pro nás velice důležitá věc. Takže Marku, prosím. Děkuji vám, Jeřím. Eh, myslím, že ta debata nás velmi obho, obohatila a mě tedy dodala odvahy. A sice, že my jako Evropský parlament eh, na základě podnětů bychom měli být schopni eh, přispět vlastní troškou k tomu, Eh, k tomu celému procesu, poněvadž de facto ty konsultace budou končit někdy začátkem podzimu a to už bude pozdě, abychom se do toho pouštěli. Někteří tady říkali, že bychom eh, tu definici malostředního podniku neměli měnit příliš. A o to nám ani nejde. Důležité je to, že eh, bychom chtěli se trošku ohlédnout za poslední 15 lety Eh, za to prací, která tady byla trošku tady byla odvedena. Eh, chtěli bychom možná trošku zvýšit počty zaměstnanců, ty mezní, eh, také hranici obratu, poněvadž to odpovídá reálnému vývoji. Na tom budeme schopni se také shodnout. Další věc, která také byla Eh, zmíněná se soustředuje nepříliš na ty midcaps. A já bych to také nechtěl směšovat. To, co, by, to, co právě řekla komise, možná pro ty midcaps eh, bychom měli navrhnout nějaký zvláštní předpis, to bude asi ta lepší cesta. Ale situace je také taková, že když máme tedy ty nové dodavatelské struktury pro Evropskou obrannou unii, tak určité podniky eh, k tomu potřebují mít možnost přístupu, přestože nemají eh, příliš eh, velkou administrativu, která by to byla schopna zvládnout. Podniky, které mají méně než 250 zaměstnanců, tak jsou asi na to příliš malé, aby se mohly zapojit. Čili my chceme říci, eh, jste firma, která má zhruba 2000 eh, zaměstnanců, splňujete toto to, to kritérium, nejste pobočkou nějakého velkého koncernu, takže byste měli mít zvláštní eh, přístup k této Evropské obrané iniciativě. To je jeden návrh. Druhá věc, zazněly tady obavy ohledně exportních podniků. Ale <clears throat> jsou tady podniky, které intenzivně vyvážejí, ale mají jen velmi málo podniků, eh, velmi málo zaměstnanců. Proč eh, neposkytnout podporu právě těmto podnikům? Definice MSP je jedna věc, ale také eh, prostě máme výkonné midcaps, eh, kteří se chtějí dále rozvíjet a pro ně potřebujeme skutečně jakousi novou nabídku. A ta kategorie těchto podniků by měla být nějakým způsobem měřitelná. Čili ano, máme tady jednak definici MSP, kterou upravujeme, ale zároveň také midcaps by měly dostat eh, také prostě určité speciální nabídky a podporu. Kolegové v podstatě eh, se zhodují na alespoň v tomto směru. Možná, že bych to ještě uzavřel tím, že pokud eh, bychom chtěli odložit eh, termín pro podávání pozměňovacích návrhů, tak skutečně můžeme si dovolit to odložit ještě o dva týdny, aniž bychom ohrozili celkový průběh. Čili skutečně Eh, proto bych byl eh, ano, ale eh, neprodlužovat to až do skončení konzultací komise, protože potom by bylo na naši vlastní iniciativu pozdě. Děkuji vám. Děkuji vám, pane zpravodaji, děkuji vám, Markusy, za vaše poznámky a za vaši flexibilitu. Já bych tedy v této chvíli chtěl poděkovat za tuto debatu skvělá debata, stínoví zpravodajové, všichni kolegové, děkuji vám také, děkuji zástupcům Evropské komise. A Markusy, my se zhodujeme na tom, že termín na e, podávání pozměňovacích návrhů by teď mohla být 9. 9. E, duben, což je o dva týdny později než původně, jak to navrhly některé politické skupiny, jak to schvaluje pan zpravodaj a hlasování eh, v ITRE by pak mohlo proběhnout 16. Eh, května a na plénu by se to mohlo ocitnout v červenci. Tak a jestli eh, bych teď mohl navrhnout jednu věc, a sice, <clears throat> že bych dal slovo první místo předsedkyni výboru ITRE, Patricii eh, v, pro tedy příští bod našeho zasedání. His Polish translation. Thank you. Five minutes break. Five minutes break. Yeah. Yeah, yeah, of course. Five minutes break. A teď eh, pět minut přestávka. s hlasováním. musíme počkat do desáté hodiny. Děkuji. Please, can we start? Can we start, please? Můžeme prosím začít. Grazie, possiamo cominciare. Můžeme tedy zahájit naše hlasovací zasedání. Nejprve si ověříme, zda to funguje. Jsme velice rádi, že svítí sluníčko, takže An, znamen, kdo je rád, že je sluníčko, tak ano, kdo, komu je líto, že eh, neprší, tak ne. Come sempre un pipiedi di troppo. Jako vždycky tři EPP navíc. Prosím, aby to zástupce EPP, který to má na starosti, vyřešil. Máme tři EPP navíc, teďka dva navíc, ještě dva musíme odebrat. Tři zase. Čtyři teď dokonce. Můžeme s tím něco udělat, prosím. Teď dva navíc. Můžeme tedy pokračovat. Máme ještě dva hlasy EPP navíc. You love this committee too much. Příliš tento výbor milujete. Karisi. Já se mluvám, prostě tuto situaci musíte vyřešit, ale z, jaksi v minutách. Nemáme na to hodinu. Caris, please, you have to, to do. Cosa posso fare? Che no? Only one more. Only... Už jenom jeden navíc. A to je zase SD. SD, it's okay. SAD je už v pořádku a EPP má zase jeden hlas navíc. Et la no, Madame Diana. Madame Madame Berna, pour le Madame Madame No, che nome dice? Madame Diana. Berner, ah. Tu? Chairman, if the EP... Eh, paní předsedkyně, pokud to EPP nevyřeší, tak je diskvalifikujte úplně. Mr. Karins, please. Pane Karinči, ta situace už začíná být trapná. Musíte to vyřešit kvůli všem ostatním kolegům. One. Your, please, your, your, please. If your colleagues doesn't... Tam Jde o vaše kolegy. Sorry, I propose that. Já se omlouvám. Navrhuji dvouminutovou přestávku. Musím to probrat s kolegy. I propose to remove the additional... Já navrhuji, abychom eh, odstranili ten jeden hlas EPP navíc. Dobře, takže už můžeme začít. Doufám, že se takovéto situace velice nešťastné již nebudou opakovat. Slovo má paní Werner která se hlásila s faktickou připomínkou. Děkuji, paní předsedkyně. Já žádám k prvnímu hlasování o této směrnici odložení, a to až do doby, než budeme mít k dispozici posouzení dopadů eh, komise, poněvadž tak to, je, tak to má být podle interinstitucionální dohody, že totiž ke každému hlasování máme dostat také posouzení dopadů. Sice to je v místě, kde se hovoří o e, nástrojích pro lepší legislativní práci. Máme zde tedy žádost o odložení hlasování podle našich pravidel, pravidlo číslo 190. Zde máme hlasování bez rozpravy a chci se zeptat, zda čtyři ostatní kolegové podporují návrh paní Martiny Werner. Dva, tři, čtyři, vy také podporujete pět, to stačí. Takže máme potřebnou podporu a proto budeme hlasovat o této žádosti. Otázka zní následovně. Kdo je pro odložení hlasování, tak eh, hlas... Kdo chce odložit hlasování? Já si myslím, že musíte jasně říci, jak máme hlasovat, pokud chceme, aby se hlasovalo. Kdo souhlasí s odložením hlasováním, hlasuje ano. Kdo chce, aby se hlasovalo, aby se nic neodkládalo, tak hlasuje ne. Otázka je, kdo je pro odložení hlasování. Pro odložení ano, kdo nechce odložit, tak ne. A pořád je tady jeden EPP navíc. Jde schválně? Je to v pořádku? Končím hlasování. Žádost o odložení nebyla schválená, nemáme většinu, takže hlasovat se bude. Hlasujeme tedy o zprávě pana kolegy Buska. Týká se návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem. Zahajujeme hlasování. První články, to jsou návrhy 8, 9, 10, 11 a 12. O nich hlasujeme jmenovitě An blok elektronicky. Prosím, můžete začít hlasovat. A pořád je tu jeden EPP navíc. Doufám, že to nebudu muset u každého hlasování opakovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 39, 35, 36 en blok. Kdo je pro, proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 41. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 131. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 4. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 5 a 6 unblock. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 64 a 67 unblock. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 68 a 69 jsou identické. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 70, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 71, 72, 73 jsou identické. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 74, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 8. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 97. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 100, 101 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 102, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 9a, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 2 a 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? proti, zdržel se schváleno. 130, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 14, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 137 a 138, ty jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se Zamítnuto. 141, 142 také identické. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. to důvodnění 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Eh, respektive 33. Kdo je zamítnuto? 34. Pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 14 a 15 jsou identické, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 16, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 17, prosím. 16. Dobře, elektronicky ověříme návrh číslo 16. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Jednička, kompromis jednička, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Schváleno. Návrh 37, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Nyní budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu zprávy. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Text byl schválen. Nyní přejdeme k elektronickému hlasování o negociačním mandátu. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Máme zde kvalifikovanou většinu a negociační mandát kolegy Buska je tady schválen a my mu blahopřejeme. Nyní přejdeme k druhému hlasování. To se týká návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských podnikových statistikách, změně nařízení 184 lomeno 2005 a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik. Spravodajem je pan Levandovsky. Hlasujeme. Návrh 42. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 43, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 53, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 2, pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 77. Kdo je pro? Proti. Ověříme to. Takže hlasujeme o návrhu 77. Můžete hlasovat, prosím. Hlasovali všichni? Chybí ještě někdo? Končím hlasování. Pokud je to nějaký EPP, tak prosím, jste navíc, tak eh, teď už je to v pořádku, končím hlasování. Návrh byl schválen. A 77. Návrh 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 82, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 17, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 83, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 85 padá, 86. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme návrh 86. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zase je to jeden EPP navíc. Prosím o vytáhnutí jedné kartičky. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 93. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Myslím si, že to bylo zamítnuto stejnou většinou jako ten minulý. 94. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 95. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 102. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Pokud ne, zvedáte ruce, tak to musíme ověřovat. Takže 103 můžete hlasovat. Hlasovali všichni.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 Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh byl zamítnut, tedy kompromis. Přijdeme nyní k dalším návrhům. 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 121. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 133. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Omlouvám se. 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh číslo 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Číslo 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 37. Kdo je pro? proti, zdržel se, ověříme to. 37, hlasujeme elektronicky, můžete hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování a návrh byl zamítnut. Pozměňovací návrh 39, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 40. Kdo je pro? Proti? zdržel se, schváleno. Čtyři, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pětka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 41, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Nyní zde máme tedy jednak finální hlasování o zprávě takto pozměněné. Hlasujeme elektronicky a můžete hlasovat. Končím hlasování. Zpráva byla schválena. A nyní ještě musíme hlasovat jmenovitě autorizace negociačního mandátu. Můžete hlasovat. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Potřebu potřebujeme kvalifikovanou většinu. Kolega Levandovský tedy mandát získal a my mu blahopřejeme k odvedené práci. Přejdeme k dalšímu, třetímu a poslednímu hlasování. Jde o provádění směrnice o ekodesignu. Spravodajkou je paní kolegyně Rivázy. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 21 a hned navrhuji hlasovat elektronicky o návrhu 21. Můžete začít hlasovat, prosím. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Návrh 21 byl schválen. Dále návrh 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. Návrh 27. Opět navrhuji hned hlasovat elektronicky, abychom nestráceli čas ověřováním. Takže můžete začít hlasovat o návrhu 27 Končím hlasování. Návrh byl schválen. Kompromis 8. Pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Dobře. Ověřujeme kompromis 8. Můžete hlasovat. Hlasovali jste všichni, chybí ještě jeden hlas. Končím hlasování. Kompromis byl eh, zamítnut. Nyní tady všechny další pozměňovací návrhy. Takže 28, tam je split vote, první část. Kdo je pro první část? Proti. Zdržel se. Schváleno. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? proti, zdržel se, ověříme to elektronicky, tedy pozměňovací návrh 31. Můžete začít hlasovat. Hlasovali všichni, ještě nám pár hlasů chybí. Končím hlasování. Návrh 31 byl schválen. 34. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. 61. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Návrh 61 ověřujeme elektronicky, i když by tam měla být stejná většina jako minule. Jeden hlas chybí. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovat eh, kompromis 9. Hlasujme opět eh, elektronicky. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Kompromis byl schválen. Přejdeme k návrhu 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky protože je to velice rozrůzněné, takže 32 můžete hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Dále doplnění kompromisu 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Eh, ověřujeme elektronicky to doplnění kompromisu 10. Můžete hlasovat. Ještě nám pár hlasů chybí. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Teď tu máme doplnění ke kompromisu 11. Opět hlasujeme hned elektronicky. Můžete hlasovat. To roll call. Může e, konec hlasování. Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 47. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Myslím si, že to bylo zamítnuto. Chcete to ověřit? Takže 47 můžete začít hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 13. Kompromis 13. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 14. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 55. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 57, hnedka to vezmeme elektronicky, takže 57 zahajuji hlasování. Ještě nám chybí některé hlasy. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 59, elektronicky hlasujeme. Prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 60, kdo je pro? Proti? Zdržel se, zamítnuto. 62. Hned budeme hlasovat elektronicky, protože je to velice nejisté. Prosím, můžete o 62 hlasovat elektronicky. Hlasujte prosím všichni. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, schváleno, omlouvám se. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se Schváleno návrh číslo 7, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověřujeme návrh číslo 7. Prosím, můžete začít hlasovat. Hlasovali všichni, končím hlasování. Schváleno. Děkuji, že jste si vyžádali ověření. Dále kompromis 4. Elektronicky, ještě než si to vyžádáte. Prosím, můžete hlasovat. Ještě pár hlasů, ještě všichni nehlasovali. Nyní končím hlasování. A čtyřka, kompromisní návrh číslo čtyři byl schválen. Dále jedenáctka, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Ověříme jedenáctku a budeme kolegovi přát, aby to dopadlo jako minule, takže můžete. Ještě nám jeden hlas chybí, končím hlasování, schváleno. Omlouvám se kolegovi. A nyní závěrečné hlasování o celé pozměněné zprávě. Hlasujeme elektronicky, můžete začít. Končím hlasování. Zase je tady jeden EPP navíc. Teď je to správně, končím hlasování. Zpráva byla schválená. Mnohokrát děkujeme kolegyně Rivázi. A nyní paní předsedkyně nic k hlasování, ale já pak musím běžet na letadlo a chtěla jsem říci, že jsem nebyla schopná nalézt návrh stanoviska k těm jazykům v digitálním e, svět, věku a lhůta je dnes pro předkládání pozměňovacích návrhů. Chci se zeptat sekretariátu, zda toto vidí jako spravedlivý demokratický postup. Já jsem stínová zpravodajka. Myslím si, že není třeba spěchat, protože výbor pro kulturu v tom nic nedělá. Takže mám technickou otázku, zda bychom vůbec toto téma měli dnes prodiskutovat či nikoli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 Další bod na pořadu jednání je rovnost jazyků v digitálním věku. Spravodajkou je paní kolegyně Matias. Je zde? Už přišla? Aha, normálně sedíte jinde, paní kolegyně. Bylo by dobré, aby nám kolegové umožnili postupovat dále. my. Podle článku 54 tedy máme e, zde určité, e, určitý příspěvek, e, nicméně příslušným výbor je výbor pro kulturu, ale protože se jedná o problematiku digitální, tak zde má určitý přínos i náš výbor. Na diskusi máme půl hodiny, takže dáme slovo paní zpravodajce, aby svou zprávu uvedla, pak budou mít slovo stínoví zpravodajové a ostatní. Téma je velice důležité, takže prosím. Obrigada, prezident. Eu queria começar por eh, responder ao comentário que foi feito pela colega. Děkuji mnohokrát. Já bych eh, ráda komentovala to, co říkala před chvílí kolegyně, pokud jde o tu velice krátkou lhůtu, která byla pro komentování této zprávy. Samozřejmě vím, že to je situace, která se nikomu nelíbí, ale my závisíme na lhůtách výboru pro kulturu. A jak dobře víte, tak eh, tam proběhl takový velmi zdlouhavý proces, kdy se vlastně rozhodovalo, zda u této zprávy bude zodpovědnost rozdělena mezi náš výbor a výbor pro kulturu. A celou tu dobu se rozhodovalo, takže nakonec nezbyl čas na předkládání pozměňovacích návrhů a další důležité kroky. Ta zpráva již ale byla rozdána, takže času bylo v zásadě dost a příliš nechápu, proč si kolegyně stěžovala, protože stanovisko bylo rozdáno všem stínovým zpravodajům. My jsme byli k dispozici. Nicméně nyní tedy k tématu samotnému. Já se pokusím hovořit stručně. Otázka rovnosti jazyků v digitálním věku je zcela zásadní. Víme, že multilingvismus je jedním z hlavních eh, výdobytků nebo dědictví Evropské unie. ale zároveň je to také velká výzva. Právě v digitálním věku. Máme zde 24 úředních jazyků, více než 60 národních a regionálních jazyků a aby tyto jazyky v digitálním věku prosperovaly, tak potřebujeme mít eh, dostatek nástrojů, které umožní přístup k těm jazykům všem osobám. Technologický jazyk může negativně ovlivňovat jazyky přirozené. Proto v tomto stanovisku se zaměřuji na ty věci, které spadají pod působnost tohoto výboru. Důležité je, aby se jazykové technologie rozvíjely takovým způsobem, aby v digitálním věku všechny jazyky přežily. Jak jsem říkala, Omezuji se zde na kompetence tohoto výboru. Všechny ostatní body řeší stanovisko v rámci výboru pro kulturu, tam o tom debatovali již včera a podle mého názoru v našem výboru jsou důležité čtyři body, u kterých bych ráda znala váš názor. Za prvé, big data víme, že přirozené jazyky představují důležitou součást big data. Proto potřebujeme mít společnou platformu, která by mohla sloužit jako základ pro budoucí výzkumy, jak v oblasti technologických jazyků, tak v oblasti umělé inteligence. Druhý bod, ten se týká výzkumu. Potřebujeme koordinovanou iniciativu a silný rámec financování, jak střednědobý, tak dlouhodobý, tak abychom mohli prohloubit znalost přirozených jazyků. Zde jsou velice důležitá výzkumná centra, univerzity, ale také soukromé iniciativy především ze strany malých a středních podniků. Je tedy třeba vybudovat eh, výzkumný rámec, pro který potřebujeme financování, které by mělo být zohledněno v dalších návrzích eh, devátého rámcového programu. Myslím si, že tento projekt bude moci pokračovat pouze, pokud eh, to bude na základě platformy, která bude volně přístupná a interoperabilní. A pokud ten přístup bude eh, snadný a reprodukovatelný. Dále, pokud jde o malé a střední podniky, zde potřebujeme posílit přístup malých a středních podniků k technologickým jazykovým nástrojům. A to například eh, poskytováním úvěrů na překlady, třeba překlady portálů digitálních Myslím si, že to je jeden z základních nástrojů na podporu růstu, inovace a vytváření pracovních příležitostí v malých a středních podnicích. A poslední bod se týká veřejných služeb. V Evropské unii podporujeme volný pohyb občanů a pracujících a je potřeba, aby občané a pracující v Evropské unii měli přístup k veřejným službám ve svých vlastních jazycích. A i zde jazyk a technologický jazyk hraje zásadní úlohu. Myslím si proto, že je třeba posílit eh, místní i národní samozprávy, že musí mít k dispozici inkluzivní a inovativní technologické nástroje. Myslím si, že tedy tyto čtyři body, na které jsem se omezila, spadají pod eh, kompetence našeho výboru a my jsme samozřejmě všichni eh, připraveni podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost v Evropské unii. Chceme se vyhnout tomu, aby mizely malé jazyky a je proto třeba využívat veškerých technologií v digitálním věku. Děkuji mnohokrát za prezentaci a nyní přijdeme ke stínovým zpravodajům či jejich náhradníkům. Pan Saudargas, EPP. Thank you very much. přeji k tomu, že eh, jste odvedla skvělou práci v tak krátké době. To bylo obtížné. Spravodajka eh, již popsala obsah, o tom hovořit nebudu. Plně toto stanovisko podporuji a připravujeme pozměňovací návrhy, které budou sloužit pouze k posílení některých aspektů. Několik poznámek. Za prvé je to zpráva z vlastní iniciativy. Proč? Protože jde o přístup ze spoda nahoru. Byly vypracovány analýzy evropských jazyků a já zdůrazňuji, že hovoříme o mnoho jazyčnosti a jejím technickém aspektu. Analýza eh, vyplynula eh, tak, že, existují obrovská, eh, že existuje obrovská propast mezi angličtinou a ostatními jazyky. Není to pro, problém multikulturality. Proto také se tím zabývá e, výbor pro kulturu. A je správné, že tuto zprávu má na starosti. Jedná se o kulturní záležitost, ale prostředky jsou technické. A druhá myšlenka. Uvedu příklad. Proč je to dnes z technického hlediska důležité. Vezměme ten nejnovější vývoj, umělá inteligence, hluboké učení, velké průlamy <clears throat> v rozpoznávání obličeje a tak dále. To vše umožnili jazykové technologie. Podařilo se překročit určitý práh, kapacitní a tak dále. Vezměme, vezměme si eh, auta bez řidiče. Hluboké učení. Co to vlastně je? Jde o učení, kdy to auto se dostane do specifické situace. Co se stane, když to auto jede v horách, na rozdíl od eh, venkova nebo města, pak to nebude fungovat. Vezměte jaz, cizí jazyky. Je potřeba se učit za místních okolností za místní situace e, učit se místní jazyky. Je potřeba připravovat velká data, big data. A kompetenční propast e, spočívá v angličtině a dalších velkých jazycích. E, tuto kompetenci potřebujeme přenášet. K tomu potřebujeme politický přístup. Proto také vznikne tato zpráva a byla připravena vlastně díky panelu STOA velmi kvalitní studie a na základě této studie teď na základě této studie hledáme politická řešení. Potřebujeme evropský přístup, evropský akcent a to bude tím řešením. Pomůžeme eh, tedy propagovat evropskou hodnotu eh, mnohojazyčnosti. Děkuji. Eh, pan Moody míst, míst, místo pana Kumplana. Tyho. Děkuji, dě, eh, paní Griffin. Děkuji. Děkuji, Patricie. Paní předsedající bez mikrofonu. Děkuji, Patricie. Toto je příklad angličtiny, která podporuje finštinu a já zcela podporuji vyjádření kolegů. Podporujeme tuto zprávu a sdílíme znepokojení, že mnohé evropské eh, jazyky by mohly v digitálním eh, věku eh, zaniknout. Prohlubuje se propast mezi angličtinou a dalšími evropskými jazyky v technologii. To vede k nerovnosti mezi věkovými skupinami, regiony a členskými státy. Tím, že digitální obsah bude k dispozici v různých jazycích EU a se sníží nerovnost přístupu Potřebujeme koordinovat výzkum a průmysl eh, a eh, obecné politické vize. Eh, záchrana jazyků v digitálním věku a příprava technologií pro překlad pro všechny evropské jazyky, to vše nesmíme nechat pouze na bedre korporací. Rozhodnutí musí být politické. Mají zde důležitou úlohu členské státy, univerzity a další veřejné instituce, tak aby jazyky přežily. Nehovoříme pouze o angličtině. Eh, podle studie UNESCO jenom 30 až 50 obsahu online na celém světě je v angličtině, abychom eh, vzdělávali eh, všechny a zlepšili situaci na celém světě. Musíme zajistit překlady mezi evropskými jazyky a třeba arabštiny ruštiny a čínštiny do evropských jazyků, zpřístupnit toto. Současné digitální eh, nástroje a zdroje pro malé eh, jazyky eh, prozatím nestačí. Proto musíme propagovat rozvoj technologií i pro menší evropské jazyky. Již máme určité prog- programy, které se zabývají e, technologií překladu, ale jsou fragmentární. Je potřeba e, zjistit, co už bylo co už bylo splněno pomocí programu Horizon 2020 a dalších. Na několika evropských univerzitách se tomuto úkolu věnují. věnují. Je potřeba, je potřeba také přistoupit eh, k překladu dokumentů přes cloud. Jazyk eh, může být překážkou při přenosech eh, vědeckých poznatků a výzkumu. Komise by měla se snažit vyřešit to, aby vědecké poznatky byly k dispozici i v jiných jazycích než angličtině. Představte si situaci, kdy by bychom neměli vědecké informace eh, o eh, třeba eh, změně klimatu a dalších důležitých věcech, třeba ve finštině či boharštině. To by uškodilo celé Evropě. Musíme zajistit, aby lidé měli stejný přístup, rovný přístup k technologii a vědě a vědeckým poznatkům. Tady nám jazykové technologie mohou pomoci vybudovat, vybudovat přístupnější a rovnější Evropu, spravedlivější. Děkuji. A, mm, e, e, paní Mlinár, děkuji. Paní předsedající, chci poděkovat paní zpravodajce za skvělou práci, která e, vyrůstá tedy z našeho chápání fragmentární jazykové situace v Evropě. Musíme zvýšit povědomí i na institucionální úrovni a i na úrovni vnitrostátní potřebu eh, sjednotit eh, tu, ten fakt vícejazyčnosti eh, s situací v vědě a ekonomice, tak aby občané mohli využívat současný a budoucí rozvoj znalostí v digitálním trhu. Je potřeba také zapojit inkluzivní dimenzi a využít nové technologické přístupy založené na zvýšení výpočetní eh, technologie a využívat neurosítě, eh, deep learning, hluboké učení a další nové technologie. Cílem je vybavit občany nezbytnými dovednostmi, aby mohli využívat elektronických služeb eh, v mnohojazyčné dimenzi. Eh, elektronická vláda, spravedlnost, pomoc, energetika, doprava. Jak již bylo řečeno, mnohojazyčnost patří k mnoha eh, aspektům naší, eh, našeho obohaceného evropského dědictví a to by se mělo odrážet v mnoha příležitostech pro naše podniky a spotřebitele. A prozatím tomu tak není, ku příkladu jazykové překážky a technické problémy v elektronickém obchodu a nemožnost e, vlastně podniků tím pádem prodávat online e, by mělo vyústit e, v další motivaci zrychlit poskytování cloudových služeb a, a jazykové technologie je potřeba využít zvláště v elektronickém obchodu, tak aby i především malé a střední podniky mohly využívat výhod automatizovaného překladu. Eh, v tomto eh, ohledu se také těším na plodnou spolupráci se spravodajkou a podám pozměňovací návrhy. Děkuji kolegyni. A dále. Děkuji mnohokrát. Děkuji a eh, blahopřeji zpravodajce ke skvělé zprávě. Souhlasím s těmi čtyřmi body, které uvedla, je nezbytné, abychom měli společnou platformu, abychom řešili jazykovou otázku na základě velkých dat. A musíme také poskytnout zaškolování malým a středním podnikům a startupům, v zásadě všem podnikům, které takovou podporu potřebují, ale hlavně malým a středním podnikům a startupům. A také je důležité pomoci veřejnosti a uživatelům užívat tato data. Mnohojazyčnost je součástí rozmanitosti a identity a to je naše konkurenční výhoda v Evropské unii. Proto také věřím, že toto stanovisko by mělo naprosto jasně poukázat na to, že Evropa investuje do gigabajtů a že by to mělo podporovat eh, různorodost a ne ji umenšovat. A mělo by to vést i k soudržnosti a konvergenci. Jazykové technologie by měly sloužit za tímto účelem. A já tedy v tomto smyslu podám pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji kolegu Turňovi. Ani Rada. Děkuji, paní předsedající. Nejprve chci poděkovat paní zpravodajce za skvělé stanovisko. Zelení <clears throat> ji plně podporují. Naším cílem je podpořit především menšinové jazyky před digitálním zánikem. Je potřeba využívat eh, jazykové technologie, ale pouze, když zainvestujeme do nezbytných nástrojů. To stanovisko je dobrým začátkem a my eh, podáme pozměňovací návrhy jenom jako doplnění. Za prvé, když se podíváme na dostupné technologie pro menšinové jazyky, které mají, které mají jinou abacedu, tady je velice důležité, aby třeba i výrobci, eh, eh, výrobci výrobci, výrobci eh, typů a, a klávesnic, tedy začali, začali vyrábět tyto klávesnice v menšinových jazycích a Musíme to rozšířit i na další média, videohry a tak dále, zvláště děti, které vyrůstají s prvním eh, jazykem, který je menšinový jazyk, mají často eh, vlastně eh, video aplikace a studijní aplikace i videohry pouze v angličtině a to jim brání plně zvládnout svůj mateřský jazyk. Souhlasím také Eh, s tím, jak zpravodajka upozorňuje na význam velkých dat pro eh, rozvoj těchto technologií, strojový překlad, eh, rozpoznávání jazyků a tak dále a, a výpočetní lingvistiku. Technologie velkých dat musí být k dispozici pro výzkum inovace i v oblasti Eh, jazykových technologií. A konečně nejde pouze o podniky a výzkumné eh, ústavy, i občanské projekty hrají důležitou úlohu při rozvíjení nástrojů, při podpoře jejich vlastních jazyků a proto je důležité, abychom také podpořili projekty z otevřených zdrojů, aby měli přístup k financování v této oblasti. A konečně chci vyzvat eh, k tomu, abychom nezapomněli na znakový jazyk, v digitálním prostředí. Možná to není hned každému zřejmé, ale digitální prostředí podporuje mnohem více než pouhý text a proto je důležité, aby lidé, kteří mají jako první jazyk znakový jazyk, jej mohli využívat v digitálním prostředí. Já se velice těším na spolupráci na stanovisku. Huty jsou velice krátké, ale myslím, že mezi kolegy panuje poměrně schoda a že se nám podaří je schválit rychle. Děkuji. Děkuji za tyto vstupy. Musím říct, že zástupce komise zde nemáme. Komise odpoví na vaše eventuální dotazy písemně, jak nám sdělila. Nyní tedy dám slovo kolegyni Matias, aby tuto diskusi uzavřela a připojuji se k ocenění vaší práce. Mais uma vez, presidente, eu não, não vou... Děkuji, já určitě nevyužiji celý čas, který mě dáváte. Chtěla bych poděkovat kolegům za komentáře. Všechno to, co zde zasnělo, je eh, vítáno a určitě eh, zde nenecházím rozpor eh, se svým stanoviskem. Samozřejmě eh, mnoho z toho, co zde zaznělo, se neobjevuje v tom eh, stanovisku eh, vzhledem ke stručnosti textu, ale já s potěšením vítám tyto doplňky. Poněvadž všechno jsou to věci, které ten text vhodně doplňují. Eh, tady asi to není dokonalé, ale eh, sekretariát nám eh, sdělil, že termín pro podávání poznacích návrhu je prodloužen až do zítřka, což není mnoho, ale je to vítané. Děkuji. Takže máme o den navíc na předkládání pozměňovacích návrhů, lhuta je tedy až 22. Přijdeme k dalšímu náročnému tématu, tím je program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu, který doplňuje Horizont 2020, rámcový program pro výzkum a inovace. Víme, že nyní tedy zde máme výměnu názorů. Já za chvíli předám slovo paní kolegyni Harms, která je spravodajkou Jde tedy o názory na text komise a víme, že i rada se rozhodla konzultovat Evropský parlament a bude čekat na to, než se vyjádříme dříve, než rada přijme finální text, pokud jsem to správně pochopila. Nyní tedy má slovo Rebecca Harms. Prosím. Erstmal ähm, vielen Dank ähm, an diejenigen, die. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla poděkovat eh, kolegům a eh, musím říct, že i v komisi došlo k úpravě časového plánu pro toto téma. Je to proto, že ta diskuse je skutečně rozsáhla a měli bychom k ní přistoupit s pečlivostí. Eh, myslím, že eh, v, eh, v průzkumu, výzkumu, že existují důležité oblasti, kde výzkum v rámci Euratomu může a vlastně musí sehrávat důležitou roli. V první řadě jde o dvě oblasti. Za prvé tedy všechno to, co vyplývá ze skutečnosti, že v Evropské unii máme stárnoucí atomové reaktory, které jsou spojovány eh, se speciálními riziky. Domnívám se, že těmito riziky je třeba se zabývat. Další eh, významná oblast, která je diskutována v Evropské unii, se týká také toho, co vyplývá právě ze stáří těchto reaktorů, což znamená eh, programy pro jejich eh, demontáž a bezpečné eh, zpracování odpadů, nejenom těch vysoce radioaktivních prvků, ale odpadů celkově. Myslíme si, že ukládání těchto odpadu, ať už dočasné nebo definitivní, je důležitá záležitost. A Euratom by se tím měl zabývat. A domnívám se, že zájmy členských zemí tady jsou víceméně jednotné a e, je třeba si tou problematikou zabývat. Švédsko vždy platilo za nejpokročilejší zemi pokud se týče definitivního skladování eh, atomového odpadu, ale nedávno jsme se dozvěděli, že na základě soudního rozhodnutí byla příprava konečného úložiště přerušena. A zdá se, eh, že eh, k tomu definitivním řešení dojde s velkým odkladem. Čili domnívám se, že definitivní eh, úložiště atomového odpadu musí být předmětem výzkumu také v rámci Euratomu. Eh, co je eh, velice důležité, vzhledem k dosavadnímu vývoji v oblasti atomové energie, která z různých důvodů je v Evropské unii na ústupu. Eh, myslím, že je pochybné investovat eh, do dalších typů, nových typů reaktorů a věnovat tomu eh, značné prostředky na výzkum. A myslím, že je to třeba porovnat s jinými oblasti výzkumu do energetiky, které jsou, pokud se týče budoucího použití, daleko pokročilejší a určitě mohou více přispět k výzvám ochrany klimatu. Čím bychom se také měli zabývat, a myslím, že o tom se debatuje i v dalších výborech, jako je výbor pro rozpočtovou kontrolu, tak k tomu patří otázka budoucnosti jaderné fúze. Dodnes se nepodařilo dospět eh, s tím výzkumem až do stádia eh, praktického využití. A samozřejmě eh, vzhledem k tomu, že máme kritickou rozpočtovou situaci, je třeba, abychom pečlivě zvažovali, kam ty prostředky investovat. Možná, že v této oblasti je co vyhodnocovat a možná by bylo eh, chytřejší spochybnit jadernou fúzi v tom rozsahu, v jakém se věnujeme dosud. Tolik tedy, pokud se týče první diskuse a mě velice zajímají pozice stínových zpravodajů. Děkuji vám, paní kolegyně, za tuto prezentaci. A Nyní stínoví zpravodajové za EPP. Unlike Horizon 2020... Eh, děkuji, paní eh, předsedkyně. Současný eh, program Euratomu byl schválen zatím pouze na léta 14 až 18, což je dáno limity smlouvy Euratom. Nicméně financování pro příští dva roky už je zachotveno ve více letém finančním výhledu až do roku 2020. Čili otázkou je tady pokračování eh, nukleárním výzkumu eh, v dalších eh, dvou či pěti letech po doběhnutí současného období. My podporujeme pokračování tohoto programu jak navrhuje komise, s cíly, jako je podporovat eh, průběžné zlepšování provozní bezpečnosti u stávajících reaktorů. Dále přispívat eh, k řešení bezpečných dlouhodobých řešení pro ukládání ukládání e, atomového odpadu, a to i definitivního, včetně transportation a partitioningu. Dále podpora aplikací, vývoje aplikací proti radiaci e, v e, lékařství, zapouštění biotopu, dále atom jako zdroj energie, dále výzkum eh, infrastruktury na panevropské úrovni a podobně. Podpora rozvoje vhodných pojistek, aby bylo možné nadále zajistit vysokou úroveň eh, jaderné bezpečnosti v Evropě a po celém světě. Všechny tyto důležité a potřebné činnosti by měly být eh, zahrnuty do programu s příslušným rozpočtem. Také zde máme doporučení expertní skupiny komise pro přímé a nepřímé akce. La parola ora al kolega Enkel Pelleciere. Nyní pan kolega Enkel, který tady asi není za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Naše skupina eh, zatím pracuje na své pozici a já bych eh, rád zdůraznil některé důležité body, aniž bych zacházel příliš do detailů. Za prvé, eh, výzkumný a výcvikový program Euratom financuje projekty, jako je podpora zaměstnanosti a excelence v oblasti výzkumu. Eh, rovněž eh, výzkum v oblasti jaderné fúze by měl eh, splnit další cíle. My se na to musíme dívat z globálního hlediska. Je pravda, že Německo, Rakousko a Švýcarsko odstupují od atomové energie, ale po celém světě je eh, atomová energie spíše na vzestupu. V současné době je rozestavěno asi 40 jaderných elektráren. Atomový výzkum eh, je eh, zároveň s působem, který přispívá k problematice životního prostředí. Máme potom článek 5 a to je e, otevření e, toho programu Euro, Euratom po roce 2019 třetím zemím, e, který by tady mohl být v přidruženém postavení. To se týká hlavně Británie. V budoucím období můžeme očekávat kontinuitu spolupráce mezi Evropskou unii a Velké Británie. Do budoucna bychom měli udržet eh, hladkou koordinaci v rámci toho jaderného sektoru i po odchodu Británie eh, z Evropské unie. Zde by se mělo pokračovat také ve společném jaderném výzkumu eh, a to dlouhodobě. Také se E, těšíme na další spolupráci se spravodajem a stínovými zpravodaj, a stínovými zpravodaji. Pan Riké. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme rádi, že nás rada vyzvala ke stanovisku k této tématice. My se na to můžeme dívat z několika úhlů pohledu. Jednak je zde ten čistě rozpočtový pohled. Zde je jasné, že prostředky z Euratomu do horizontu 2020, že tedy to umožňuje eh, vlastně ten výzkum atomové energie rozšířit eh, na výzkum obecně. Nemáme žádné připomínky k těm konkrétním částkám. Pokud jde o tu věcnou podstatu, tak samozřejmě, ať se na jadernou energii díváme jakkoliv, tak je jasné, že tento výzkumný program je odůvodněný a musíme ho bránit. Je zde samozřejmě otázka bezpečnosti a zabezpečení, otázka úniku, ukládání odpadu, revize bezpečnosti elektráren, dále také revize těch elektráren a reaktorů. To je velice zásadní téma v mnoha zemích, například v mé zemi. A potom je zde otázka plánování nových forem nukleární energie. A velice důležitý je v tomto smyslu zvláště program fúze, který bychom měli podpořit. byť tedy tam eh, určité programy, eh, které jsou velice dlouhodobé, na to původně určeny nebyly. Takže my jsme pro tento návrh, podobně jak říkal předřečník, umožní v rámci sedmého rámcového programu zapojit i Velkou Británii v období 2019 až 2020, což je to přechodové období a všichni si velice dobře uvědomujeme, jak důležitou úlohu hraje Spojené království v těch eh, programech eh, na výzkum a také v oblasti využívání jaderné energie. Takže tento návrh můžeme podpořit. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A Zague Matias. Obrigada, Presidente. Quero também começar por eh, agradecer à relatora. A... Děkuji, eh, eh, Děkuji. Já bych chtěl nejdříve poděkovat paní zpravodajce za tento návrh. A moje skupina nemá společnou pozici mm, k jaderné energetice ani pokud se týče podpory programu Euratom, my si myslíme, že eh, existují podmínky, které jsou splněny samozřejmě proto, aby se nadále rozvíjela eh, jaderná energetika, aniž by to chtěla rozvádět. Nicméně chtěla bych tady zmít několik eh, bodů my musíme rozlišovat mezi pokračováním tohoto programu a mezi eh, bojem proti klimatickým změnám prostřednictvím výzkumných projektů. Hlavní, o co nám jde, je energetická bezpečnost, tu je třeba zajistit. Proto budeme pokračovat eh, ve výzkumu do alternativních zdrojů energie. Nicméně v tomto případě souhlasíme s tím, co bylo řečeno o financováním, které eh, je třeba věnovat bezpečnosti a demontáži jaderných zařízení bez ohledu na naši obecnou pozici k nukleární energii. Osobně bych řekla, že jsem proti pokračování financování jaderné energetiky. Já si myslím, že by to vůbec nemělo být prioritou. A spíš bychom se měli vydat cestou, která neobsahuje eh, jadernou energii vůbec. Pelé Nefe, prego. Děkuji na závěr pan, paní Ševalie za ENF. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Já bych chtěla také podpořit Euratom, obnovit naši podporu. Ten text, který nám komise předkládá, v něm se hovoří o energetice bez využívání uhlíku, to znamená i o energii obnovitelné. My často podporujeme eh, takové si prozatímní zdroje nových obnovitelných zdrojů energie. Část eh, budoucnosti Euratomu bude záviset eh, také na spolupráci se Spojeným královstvím. Pokud si to bude přát, eh, bude důležité zajistit štěpné materiály jak pro elektrárny, tak také do zdravotnictví, kde se hraje o životy milionů občanů. Spojené království si svobodně zvolilo odejít z Evropské unie, ale mělo by mít možnost nedestabilizovat tím eh, svou zemi. Eh, společný eh, program spolupráce a partnerství je situován právě v, ve Spojeném království. Je také důležité zachovat dostatek prostředků na výzkum fůze, tak abychom měli v budoucnosti zajištěné obnovitelné energie, které nebudou záviset na ropě. Programu eh, respektive eh, Eh, v období 2014 až 2019 tam jsme měli vyčleněnou částku 400 milionů na rok a zdá se, že je to ale poměrně eh, slabá částka na otázky týkající se atomové energie, protože se to týkalo například eh, výzkumu, vývoje, ukládání odpadů, rozebírání starých elektráren a tak dále. A my Doufáme tedy, že i zelení budou hledat eh, body, kde se shodneme, nikoli nějaké názorové střety. Kolega Kohlíček, prosím. Já jsem si se zájmem poslechl nejrůznější názory lajků na nukleární energii. Je to vždycky velmi zajímavé, jak vítězí v řadě případů, jak vítězí v řadě případů ideologie nad technikou. Eh, Chtěl bych upozornit jak autorku zprávy, tak některé další kolegy, kteří zde vystupovali, že bez jaderné energie v současné době dojdeme k destabilizaci celé vysokonapěťové energetické sítě. Takže ta otázka, jestli urychleně vystoupit z jaderné energie nebo ne, je tím rozhodnuta. Pokud chcete svítit, používat vaše mobily a postupovat dále k rychlé elektrifikaci dopravy, potřebujete další jaderné bloky, nejen ty, které jsou dneska v použití. Druhá věc je, kam by se měl Euratom dále vyvíjet. Pokud předpokládáte, že nebudou lidé nemocní, pak je zbytečné nějaký další vývoj tady dělat, ale léky z radioizotopy jsou jednou z nejnadějnějších oblastí, kde je třeba výrazně podpořit další výzkum a vývoj. Souhlasím s tím, že je dále naprosto nezbytné pracovat s nukleárním odpadem. Ovšem, eh, tady se právě dostáváme na pomezí ideologie, protože řada nejrůznějších mých kolegů se domnívá, že takzvané vyhořelé palivo v meziskladech je odpad. To je nejcennější surovina, koncentrovaná surovina, kterou máme v rámci Evropské unie. A tuto surovinu právě v nové generaci jaderných reaktorů je možné výborným způsobem zpracovat, aniž bychom z toho měli výrazné objemy odpadů, což se nedá říct ani o solárních zařízeních, ani o větrnicích. Takže já si myslím, že je velmi důležité, abychom rozvinuli programy užití jaderných materiálů, které jsou v současné době již v rámci Evropské unie k dispozici. A ještě jednu věc bych ještě jednou zdůraznil, ty nové léky, které jsou z radioizotopy. To jsou léky, které velmi pomáhají v řadě oblastí a které jsou daleko účinnější než tradiční chemické nebo jiné léky. Takže ta zpráva je velmi důležitá a já bych chtěl požádat kolegy, aby nepodléhali naivním představám, eh, které jsme tady v některých vystoupeních slyšeli. Děkuji. Děkuji, to byla opravdu velice zajímavá diskuse. Já se připojuji k tomuto hodnocení a slovo předávám zpět paní Rebece Harms a připojuji se k ocenění její práce. Komise zde není, ale říkala, že eventuálně zareaguje na naše dotazy písemně. Takže Rebeko, prosím. Vielen Dank. Ja, das ist schade, dass jetzt die Kommission... Děkuji. Je škoda, že komise tady není, protože se tady zcela jasně nabízí jedna otázka, eh, vyplývá z toho, co řekl pan Henkel. Myslím, že komise by měla odpovědět na to, jestli doplnění eh, v článku 5 již bylo provedeno a potom pod bodem C, kde se praví, že program Euratom eh, bude otevřen asociaci zemí a teritorií přidružených k sedmému rámcovému programu Eh, programu eh, Euratom eh, a nebo k výzkumnému programu 2014 až 18. Jestli toto doplnění již také učinila, učinilo Spojené království. A potom situace Brexitu. Mně to není jasné. To je velice důležitá odpověď a komise rovněž oznámila návrh změny smlouvy s Euratomem a ten chce vlastně prezentovat v rámci eh, výzkumu jako důsledek Brexitu a rozhodnutí Velké Británie. Takže jestli nám to komise dnes nemůže odpovědět, protože generální ředitel se pohybuje někde mezi budovy, budovami eh, komise a parlamentu a nedostal se sem, tak si myslím, že by bylo dobré tu odpověď získat písemně a aby se komise také Eh, tedy věnovala průběhu naší dnešní diskuse. A co se týče stanovis, stanovise kolegů, máme zcela zjemně rozdílné informace, co se týče rozvoji eh, atomové energie v Evropské unii a eh, ve zbytku světa. Já mohu dát kolegům mnoho materiálu o výzkumu, který probíhá. Existuje jenom jedna země na světě, Eh, které teď probíhá eh, budování jaderné energie, a to je Čína. Ve všech ostatních zemích se eh, ustupuje od využívání atomové energie, protože už se budování jaderných elektráren dlouhá léta nevyplatí a ekonomická situace velkých podniků v jaderné oblasti Nejenom tedy se jedná, nejedná se jenom o Arevu a EDF, eh, které víceméně, jestli to tak mohu stále otevřeně říci, eh, eh, zbankrotovali a dále zbankrotoval také Westinghouse, což je velice významný vývoj a celé odvětví to velice silně pocítilo. A japonský jaderný průmysl od katastrofy ve Fukushimě také bojuje s velkými ekonomickými problémy. A to mělo dopad na to, že po celém světě vlastně nedochází eh, k výstavbě jaderných elektráren, jak řekl pan, eh, jak to sugeroval pan Henkel. A eh, potom, co se týče výzkumu oblasti infuzí, to je eh, odborná debata. Eh, nevím, jestli k ní došlo. Pane Henkle, můžete se smát eh, a to také patří k technologii debaty mýtů, vysmívat se autorce zprávy, zpravodajce, ale co se týče debaty o kamfuzi, Tady došlo ke, k opravě loni, která se týká vyhodnocení účinnosti e, procesu fúze, to znamená výstupu energie. A to je nezbytně třeba vyhodnotit, e, co se týče významu, který připisujeme studené fúzi. Eh, Jerzy Buzek eh, nedávno svolal velice dobrou debatu eh, i v návaznosti na rozpočtovou debatu v Evropské unii, jakým způsobem budeme pokračovat s rozpočtovými prostředky vlastně ve změně toho rámce. Musíme tedy rozhodnout když eh, eh, fúze nepřispěje k řešení problémů energetiky, jakým způsobem budeme nadále tento výzkum financovat. Jinak ta první debata na toto téma, na ten eh, výzkumní, výzkumný program v rámci Euratomu byla velice vzrušující, to bylo možné očekávat. Uvidíme, jak eh, budou vypadat eh, tedy eh, kvantitativní výsledky v tomto směru ve výzkumu na celém světě a, a v Evropě zvlášť. Děkuji Rebece Harms, ale musím říci, že právě přišel zástupce komise Patrick Child. Dříve než vám dám slovo, bych stručně řekla Rebece, zda chce tedy zopakovat tu hlavní otázku, kterou máme na komisi, kterou jsme chtěli poslat písemně, ale vzhledem k tomu, že zde pán z komise je, tak toho můžete využít a zeptat se přímo. Prosím, Rebeko. Můžete zopakovat tu otázku. Um, yeah. My jsme eh, v diskusi narazili na otázku, jestli v článku 5 návrhu, kde se praví, že program eh, Euratom bude otevřen i združení a potom je tam eh, bod čtyři združení zemí a teritorií eh, spojených se sedmým rámcovým programem Euratom a nebo program výzkumu 2014 až 2018, jestli to má pokrývat i otázku Velké Británie, tedy Spojeného království. Děkuji, paní předsedající. Já se omlouvám za to, že jsem zde nebyl od počátku debaty. Ale jsem velice rád, že mohu tomuto výboru představit návrh komise na rozšíření eh, současného nařízení Euratomu, který se týká výzkumu a školení. Komise založila svou práci v této oblasti na střednědobém hodnocení, které jsme nedávno provedli. Týkal se současného programu eh, rok 2014 až 18 a šlo o přímo řízené výzkumné aktivity, které eh, probíhají ve společném výzkumném středisku i, nedávne, i nepřímé eh, aktivity, které má na starosti DG eh, výzkum a inovace. A tam jde o dva komponenty, eh, štěpení a fůze. Smlouva omezuje trvání programu na maximum pět let, proto také jsme se dostali do takového nepříjemného rozdílu mezi trváním eh, víceletého finančního rámce a výzkumu a eh, školicí, výzkumného školicího programu eh, pro Eurotom, Eurotom, ale jsme potěšeni výsledky té střednědobé analýzy, které potvrzují, že ten program funguje dobře, pokračuje úspěšně a zvláště od eh, nehody ve Fukušimě v Japonsku před sedmi lety. Váš výbor jistě ví, že výzkum v jedné oblasti řízený komisí se víceméně výlučně zabývá na prevenci, takže otázky jako bezpečnost a pojistky eh, jsou prioritami a na to se také zaměřují především členské státy a veřejnost při eh, přípravě tohoto návrhu na eh, rozšíření programu i na léta 2019 až 2020 jsme vlastně víceméně ten text jenom vlastně pozměnili o čísla, která poplynou z rozpočtu přímo eh, v návaznosti na schválený víceletý finanční rámec a naše první debata s členskými státy na radě byla produktivní, eh, proběhla dobře a my potvrzujeme, že v souladu i s předchozími programy, kdy jsme eh, poskytovali eh, prodloužení programů, členské státy se k tomu stavěly pozitivně, ale samozřejmě se těšíme i na názor Evropského parlamentu odpovědět na otázku e, přidružených zemí, ustanovení, e, o kterém eh, paní poslankyně hovořila, e, to se přímo netýká situace Spojeného království. Jak víte, širší debata o dalším vztahu EU a UK probíhají tedy ve specifickém procesu a jistě přinesou specifické výsledky. Pakliže výzkum jednání eh, vyústí v nezbytnost eh, přizpůsobit ten výzkumný rámec, tak to provedeme, ale to ustanovení v textu, tak jak je, to jsou standardní ustanovení, které eh, se týkají spíše jiných přidružených zemí, které již mají, tedy vztah přidružené země k Euratomu, buď podle rámcového programu pro Euratom a nebo výzkumného, výzkumného a školicího programu Euratomu eh, pro léta 2014 až 2018. Děkuji. Myslím si, že náš dialog bude pokračovat i po této schůzi. Dokončili jsme naši práci s předstihem. Máme tedy k dispozici celou hodinu na další věci. Uvidíme se dnes odpoledne ve 14. 30 eh, budeme hovořit o platformě Wi-Fi a dalších věcech. Děkuji.